Mes chers collègues, nous allons débuter notre euh, séance, s'il vous plaît. Nyní kolegové Já jsem ráda, že mezi nás přišel pan Mili. A chci vám pogratulovat k prodloužení vašemu mandátu. Vy jste generálním ředitelem od 1. září Evropské agentury pro bezpečnost, pro námořní bezpečnost. A jako vždy eh, velice dobře spolupracujete s naším výborem. Ehm, byl jste mezi námi na naší schůzi v lednu a jsme rádi, že můžeme vyslechnout eh, vaši vizi do budoucna. Mm, protože předsedáte té eh, slavné agentuře. Takže, eh, pane Mili, můžete nám, no, já bych vám předala slovo, abyste nám vysvětlil eh, vaše představy o budoucnosti a pak se těším na diskusy s našimi kolegy. Prosím, máte slovo. Um, ano, děkuji. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Opět mohu vyjádřit své potěšení tomuto výboru za to, že mi dal možnost informovat vás o aktuálním dění, o aktuálních činnostech naší agentury a také je to vlastně při příležitosti prodloužení mého mandátu v mé funkci výkonného ředitele agentury EMSA. Tento stav, eh, pokračující dialog s Evropským parlamentem je pro naše agenturu a pro naše pracovníky nesmírně důležitý. Když jsem eh, navštívil váš výbor naposled eh, v lednu, tak jsem vám ukazoval tento snímek, který vidíte. Hovořil jsem tedy také o hlavních prioritách a o hlavních výzvách na rok 2017. To se příliš mnoho nezměnilo. To znamená, zavádíme stále své nové povinnosti, které souvisejí s pohraniční stráží. To je takový pokračující úkol. E, nyní jsme v procesu nabírání nových pracovníků, kteří budou mít dostatečné a potřebné technické, odborné znalosti a kompetence, aby nám pomáhali plnit tyto nové úkoly, tento nový mandát a také vypilovat naše činnosti. Ta nedávná migrační krize si vyžádala celou řadu legislativních e, činností, které rovněž také e, měly za vznik e, větší zaměřenost na funkce pobřežní stráže. A tam také spadá i náš mandát, jak vidíte na tomto snímku, protože buď je to náš hlavní úkol, anebo také podporujeme jiné instituce. Celkově e, je do této funkce pobřežní stráže zahrnuto více než 300 civilních i vojenských orgánů a subjektů a také EMSA jim přímo či nepřímo pomáhá plnit jejich každodenní činnosti um, a dodávat jim přidanou hodnotu. Vzhledem k tomu jsem také velice rád, že Evropský parlament podporuje pilotní projekt, který se nazývá Vytvoření funkce pobřežní stráže. Začalo to v lednu 2016 a skončilo to poslední nebo takovou závěrečnou konferencí v Lisabonu eh, v červnu, kde byl zastoupen Evropský parlament. Tento pilotní projekt eh, nabídl eh, určitý eh, odrazový můstek pro další spolupráci, kterou, nebo pro mechanismus spolupráce, který navrhla komise v rámci Evropského hraničního balíčku. Cílem je propojení aktivit Frontexu, MC a FC, aby tedy mm, se propojily i činnosti všech zúčastněných osob a aby mohlo být vytvořeny a využity operační i technické synergie mezi těmi jednotlivými funkcemi, které se týkají pobřežní stráže. Tady na snímku vidíte tři ředitele, kteří se teď těší, že budou tento um, podzim moci prezentovat výsledky tohoto pilotního projektu ve výborech TRAN, PECH a LIBE a očekává, nebo plánujeme to někde na listopad. Tento projekt byl eh, propedeutický i instrumentální k tomu, abychom si připravili to, jak bude vypadat budoucí spolupráce mezi těmi třemi agenturami v následujících letech. Chceme, aby tam byla co nejlepší koordinace, abychom dosáhli co nejlepších výsledků tím, že také využijeme synergie a aby to vlastně bylo ku prospěchu vnitrostátním i evropským orgánům. Od roku 2018 bude pracovní program všech tří agentur obsahovat i společný text, kde se zdůrazní priority na následující rok v oblasti pobřežní stráže. A konkrétní příklad této spolupráce se je třeba to, že jedna z na, nebo některé z našich, pardon, jedno z našich plavidel, které mají na starosti eh, likvidovat úniky ropy, nyní mm, plní aktivity kontroly rybářů ve středozemním moři, protože si to vyžádala FK. Mm, také byl zřízen nový, nová služba EU Airpass, která má podpořit různé operace, um, plnění veřejných úkolů na moři, to znamená bezpečnost plavby, různé průzkumné práce, vyhledávání a záchrana, vyhledávání znečištění kontrola rybolovné politiky, donocovací operace a tak dále. Je to vlastně nový model jak pro orgány, pro civilní orgány členských států i pro další orgány. E, také ve chvíli, kdy se připravuje nový legislativní regulační rámec pro využívání dronů. Mm, také dochází k určitým spožděním při zavádění této služby, zejména se to týče problému s tím, že vlastně to, ten, ta dron je poměrně malý a my na něj chceme umístit poměrně velké množství různých čidel. Nicméně jsme tedy byli schopni prokázat potenciál a přidanou hodnotu této mm, inovativní služby. Bylo to demonstrační akce, která se konala v květnu ve Španělsku. Dovolte mi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 uh, confirm, moving two nautical miles uh, south. This first demonstration is anti-smuggling, locate and track. Ta první demonstrace ukazuje boj s pašeráky. Mm. Je tam rychlý člun. And this is the second um, example of uh, Toto je druhý uh, příklad, kdy dochází k překládce lidí z jednoho plavidla na druhé. Pak další příklad. Zde se jedná o reakci na únik ropy. Dalším příkladem je operace v rámci SOLASu. A poslední příklad se týká monitorování a kontroly rybolovných plavidel. This is only to demonstrate what kind of information. To bylo pouze na ilustraci, abyste věděli, jaké všechny informace máme třeba dnes k dispozici díky dronům. Okay, then we can continue with the, with the... Můžeme pokračovat dalšími snímky. Na dalším snímku vidíte představený náš systém TETIS. Díky, my se snažíme poskytovat příslušným orgánům ehm, informace. V loňském roce bylo do toho systému TETIS začleněno, začleněny informace o 18 tisících kontrolách, eh, které provedlo 600 autorizovaných eh, Eh, živatelů, těch, nebo těch osob, které měly na okolo ty kontroly. A um, také ten TETIS eh, se používá například k podpoře provádění legislativy, která um, se týká směrnice o síře a také směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu. Eh, v loni zatím tam bylo 10 000 kontrol za rok. Navíc tedy také 7. srpna začala agentura rovněž používat systém TETIS MRV na žádost GŘ Klima. Ehm, tento systém také umožní firmám, aby eh, které odpovídají za velká plavidla, aby využívali tento systém k tomu, aby mm, podávali informace o svých emisích CO2. Bude to od ledna 2018. Všechny údaje budou e, zveřejňovány a každý rok budou aktualizovány a doufáme tedy, že námořní sektor začne používat opatření ke snižování těchto e, emisí. Tento systém TETIS MRV umožňuje firmám, aby spolupracovali s akreditovanými akreditovanými, akreditovanými subjekty, aby připravovali monitorovací plány v dobrovolném modulu a také, aby se potom eh, začal používat i ten povinný model. Všechny informace Evropská komise využije a eh, potom bude zveřejňovat každý rok agregované údaje podle lodí a kde bude, bude tedy tam spotřeba mm, paliva, emise CO2 a také různé indikátory energetické účinnosti a další. Poprvé zde máme systém, který je otevřen i podnětům e, ze samotného odvětví. No a pak e, další oblast, e, to jsou takzvaná útočiště pro lodě v nouzi. V několika týdnech EMSA eh, zorganizuje v eh, speciální cvičení, které se týká útočiští pro lodě v nouzi v Norsku. Je to vlastně důležité pro všechny zúčastněné strany, aby si vyměnili informace a osvědčené postupy a aby také si vyzkoušeli spolupráci v eh, těchto místech útočišť pro lidi v nouzi. Evropská komise, EMSA, členské státy a eh, země Evropského společenského prostoru společně budou pracovat na určité simulaci nehody a potom budou provádět veškeré eh, operace, které mají co nejlépe ochránit mořské prostředí. Také byly vypracovány speciální operační pokyny na základě předchozích dvou cvičení, které, a bylo to také předloženo Mezinárodní námořní organizaci. No a dále, e, abychom podpořili námořní dopravu bez překážek, tak agentura i nadále vede aktivní rozhovor s hlavními zúčastněnými stranami. EMSO také podporuje pilotní projekt, e, který je na komisi, tam, aby se e, začal používat koncept elektronických nákladových listů, e-manifest, a EMSA také finalizovala design jednotného portálu European Maritime Single Window, který eh, se má používat pro výměnu eh, údajů, které se týkají lodí. Bohužel tedy pouze je to zatím pouze několik málo krůčků vpřed, protože zatím jsou ještě, ta lodní doprava je zahlcena administrativou, často se musí různé věci vykazovat dvojím způsobem a to sebou nese problémy a také spoždění Přitom je to mezinárodní a velice náročný druh obchodování. Takže zcela jistě nám můžete pomoci, aby se snížil tlak na toto odvětví. Pak je zde ještě služba Copernicus Maritime Surveillance, kterou eh, EMSA používá a ta umožňuje eh, zobrazování povrchu země, které nám pomůže lépe hm, porozumět hm, moři a také zlepšit všechny monitorovací činnosti na moři. Eh, tato služba nám pomůže získat nebo pomůže i také různým orgánům, které jsou třeba zapojeny do bezpečnosti na moři, rybolovu, eh, celní orgány, donucovací orgány a tak dále, a také ochrana životního prostředí. Stále je zde eh, větší zájem o tyto služby. A proto jsme také začali hovořit o tom, že by se ten, ta služba Kopernikus měla prodloužit i po roce 2020. A opět, pokud nás v tom podpoříte, tak budeme rádi, protože to také více upozorní na oblast eh, moří nebo na tuto oblast. Agentura i nadále hraje velice důležitou roli v tom, že podporuje pobřežní státy eh, při eh, likvidaci různých úniků ropy. Jednak je zde komplexní síť 17 velkých plavidel, která, na to, která jsou pro tento účel vyčleněna, která jsou na pobřeží Evropské unie a jsou připravena. E, máme také k dispozici různé disperzanty a e, služby asistence, které doplňují tu síť e, speciálních plavidel. A od loňského ledna také Eh, chystáme ještě další eh, zásoby a máme také speciální zařízení, jako například různé systémy pro izolaci a likvidaci ropné skvrny na moři. Eh, a je to jednak v Itálii v Ravině, tam je to mm, pro, jaderné, jade, pro Jaderské moře a také jsou zde ještě tedy dvě místa s těmi zásobami v Severním a Balském moři. EMSA už dosáhla stavu vyspělé agentury a má také možnosti, aby, mm, že tedy přitahuje zájem eh, z celého světa. Náš mandát eh, už nám teď umožňuje i mm, poskytovat asistenci zemí eh, evropské politiky sousedství. A jsou zde také třetí země, které, jsou, které se zajímají o to, jaký má Evropa přístup k bezpečnosti na moři, a k ochraně životního prostředí. To všechno také uznala i Evropská komise, která se vyjádřila ve svém posledním stanovisku, které se týkalo programovacího období EMSI, kde Evropská komise píše, že nástroje a školicí kapacity této agentury, agentury jsou e, zajímavé pro celý svět a mohou také podpořit e, další Eh, rozvoje Evropské unie a také politiky budování kapacit i v nových eh, geografických oblastech, které jsou tedy novou prioritou. Nakonec bych ještě chtěla říci o tom, jak dopadlo hodnocení agentury EFSA, které eh, probíhalo během roku 2016 a 2017. Celkové to hodnocení bylo velice pozitivní a říká se tam, že agentura EMSA přispívá k, bezpečno, k bezpečnějšímu námořnímu eh, prostředí a že také i zlepšila schopnosti členských států předcházet eh, znečištění moří a nebo reagovat na eh, znečištění nebo zamoření moří a že to všechno odpovídá potřebám Evropské unie v této oblasti. Tato zpráva je na našich webových stránkách a na základě ní také ještě eh, připraví správní rada EMSI svá doporučení příští eh, listopad a eh, na základě mm, toho nařízení také ještě agentura bude mm, popisovat své budoucí pracovní postupy. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Meli za tuto prezentaci. Ehm, vy jste tam ehm, hovořilo o různých otázkách ekologických, technických, mezinárodních. Než dám slovo koordinátoru eh, Rovi za PPE, tak chci pozdravit skupinu návštěvníků. Vítejte ve výboru. My jste eh, manažeři eh, této infrastruktury, takže vás chci eh, přivítat na dopravním, dopravním výboru. Začneme tedy debatu, která bude mít vliv na námořní otázky. E, to je oblast, která se e, rychle mění, to souvisí s digitalizací, s ekologickými otázkami. 80% zboží se dopravuje po vodě, jak vypadají právě konkurence, jaké jsou tam geopolitické výzvy, jaké tam jsou překážky a e, funkce této Eh, agentury také poroste s eh, technologiemi. Eh, Děli jsme drony, které budou součástí, vlastně ta, ta technologie se extrémně rychle vyvíjí a já dám slovo koordinátorovi za PPE, pan, no, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem EPP bych chtěl eh, pogratulovat panu Milimu k jeho opětovnému jmenování. Přeji vám hodně zdaru a dobrou práci v této úžasné agentuře. Jak vidíte, tak já jsem tady úplně sám. Eh, kolegové z Portugalska, Španělska, Francie a Řecka už letí domů aby se podívali, jak EMSA funguje v praxi. Takže bohužel zbylo na mě, abych tady hovořil. Omlouvám se tedy předem, ale pokusím se co nejlépe položit otázky za své kolegy. Zajímalo by mě, jaká je praxe při přijímání žadatelů o azyl. Je vaše agentura vůbec v kontaktu s uprchlíky, s uchazeči o azyl, e, nebo je to Frontex a další služby, které dělají tuto práci? Zapojují se do toho nějak vaše lodě? Protože na papíře je velice jednoduché to rozdělit, ty kompetence. Jenže tam trpí spousta lidí a mě by zajímalo, co přesně dělá EMSA v terénu, když k něčemu takovému dojde. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat ještě na vaši spolupráci s dalšími službami, e, například v Severní Africe. Jaký je váš vztah e, k námořnictvu Maroka a Libie? Protože Libie má podporu Evropské unie, získává podporu i od Itálie, proto, aby lépe zvládala svou domácí scénu. A pokud dojde k nějakému střetu mezi eh, námořnictvem a například eh, lékaři bez hranic, tak jak se do toho EMSA zapojuje? Mně to připadá velice problematické, protože na jedné straně nemůžete je nechat utopit a na druhé straně nemůžete jim dát eh, lodní lístek na to, aby se bezpečně dostali do Evropy. Takže tolik azylů. A potom k otázkám životního prostředí. Vy už jste hovořil o tom, že máme co dočinění s mnoha eh, otázkami, jako je globální zpráva oceánu například. A tady se nabízí otázka eh, znečištění plasty v, ve středozemním moři. Hovoří se o plastové polévce v Pacifiku a v Atlantiku. Máme plastovou polévku i ve středozemním moři, v Baltském moři a v Severním moři. Kdo je největším znečišťovatelem? Jsou to lodě, které hází odpadky přes palubu, anebo e, je to e, odpad, který se vyplavuje z pevniny? Pan Mili e, je samozřejmě diplomat a hovořili jsme o tom evropském jednotném mořském okně a že je potřeba nové tempo, nová rychlost. To je poměrně diplomaticky řečeno, ale my jsme velice špatně připraveni členské státy také, včetně toho mého, včetně Nizozemska, které provádí podivné věci. Proč tomu tak je? Není ten produkt dostatečně přesvědčivý? Jak jsou na tom národní kompetence? Zapojují se do toho tajné služby, celní úřady a tak dále? a členské státy mají tendenci k nacionalismu. Nicméně Evropské jednotné e, námořní okno e, už si vyžádalo mnoho energie. Dnes ráno jsme hovořili o CITS a to je taky projekt, u kterého se zdá, že se mu nepovede nastartovat. Potom Kopernikus. Já chápu to, co jste říkal. A vy už jste to říkal i dříve. A sice, že Evropská unie je tak trochu populárnější mimo Evropskou unii než u sebe doma. Když si vezmu vaše kontakty s Filipínami a s dalšími neevropskými zeměmi, tak z těch je to jasné a pro mě je to trochu zklamání. Měli bychom na tom zapracovat, protože e, to je taky trošku náš, produkt, náš vývozní produkt, na který bychom měli být hrdí. Děkuji. Já dám slovo Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci Eh, jménem liberálu srdečně poděkovat za tuto prezentaci. Je škoda, že nás tady není víc, je to velmi zajímavé, co jste prezentoval. Já mám eh, samozřejmě pár otázek, nebo nechci mm, klást stejné otázky jako vy, pan Nekamp, eh, když máme asi podobné myšlenky. Eh, neptám se k k uprchlíkům a k eh, pobřežním hlídkám, protože k tomu už toho padlo hodně, ale k těm dronům. Ty drony ne, nemáte dlouho nasazené, máte už nějaké rozhodující výsledky díky dohledu pomocí, z dohledu pomocí dronů Eh, jsou eh, ty drony také eh, mm, řízeny z členských zemí. A pokud ano, podílejí se na to finančně, nebo to platí všechno EMSA, protože drony stojí peníze. Jak to tedy vypadá s financemi a výsledky? Co se týče podpory lodních inspekcí, je to tedy od 1. srpna 2017, nebo to už běží déle? Vy jste řekl, že se jedná o eh, mm, směrnici o mm, tím přístavech Port Reception Facility, která půjde do revize a eh, právě eh, zóny. Já jsem z Německa, tak mě to zajímá. Já vím, že ve východním moři částečně se vypouští šminová voda a nečistí se v přístavech. A Eh, tak um, to Balcké, eh, Balcké moře vypadá jinak než dříve. Takže je tedy možné něco, je to vidět, když tam dochází k legální činnosti v souvislosti s odpadem? K tomu single window to by mě zajímalo, zda e, se to již implementuje v přístavech. Vy říkáte, že to je proces krocích. E, také jste ale mluvil o e, double reporting, která, který hraje významnou roli v lodní dopravě. Je to způsobeno EU nebo někým jiným? Jak je to možné zlepšit? Protože to, by, to single window by to právě mělo ulehčit a když Eh, v důsledku toho je double reporting, tak se musíme položit otázku, jak tomu přistupovat. Poslední otázka Kopernikus, námořní dohled, to mě zajímá. Já se tou námořní politikou velmi zabývám. Vy jste hovořil o produktovém katalogu. Co v tom je? To by mě zajímalo. Co, o jaký katalog produktů se jedná? Děkuji, paní Meissner. Paní Kilonen. Děkuji. Pane řediteli za děkuji za prezentaci. A gratuluji za finskou delegaci k vašemu zmenování, zvolení. Tedy vám přeji hodně úspěchů ve vaší náročné práci. Důležitá otázka, která se vždy, eh, která mě vždy napadá, Když se scházíte s operátory v členských zemích, s provozovateli, a oni slyší o tom, co dělá EMSA, eh, jakým překryvům tam dochází ve výzkumu a jiných věcech, které dělá EMSA eh, ve srovnání s tím, co dělají například členské státy? aniž by členské státy byly v kontaktu s vámi nebo si byly vědomi toho, co dělá EMSA. Někdy si myslím, že se ty zdroje dostatečně nevyužívají. Lidé nevědí eh, o veškeré, něco o veškeré té práci, kterou dělá EMSA. Děkuji. Pan Kistela, máte slovo? Děkuji. Já mám tři otázky na pana Miliho. To tady nebyla otázka. Jsem rád, že jste mezi námi, takže teď první otázka. Můžeme dostat kopii vaší prezentace? Druhá otázka. Nevím, zda víte, ale před pár dny došlo, se objevila toxická mlha na blízko jihovýchodní jižního pobřeží Anglie 50 mých voličů eh, se odebralo na pláž, by si užili hezký den. Bohužel ta toxická mlha se objevila a oni skončili v nemocnici. Měli potíže s dechem, bylo jim špatně a eh, obecně a eh, mě by zajímalo, pane Mili, zda vy nám můžete pomoci dohledat eh, zdroj a povahu toho znečištění. A osoby zodpovědné za to. A další otázka je trošičku mimo téma, ale eh, asi jste si všiml, že Británie, jak se zdá, je rozhodnuta opustit EU. A jak vy, jako tady výkonný ředitel, jaký vliv předpokládáte, eh, eh, že bude tedy vyplývat z toho mm, odchodu Británie. Děkuji, pane Kistelo. Pravda je to téma, ke kterému, o které se náš výbor velmi eh, zajímá, totiž Ehm, otázky, s, eh, jak souvislosti vznikne prací našeho výboru a tím Brexitem. To je pro nás důležité, protože um, Británie je členem vaší agentury. Jakmile vystoupí, tak to bude mít i rozpočtové důsledky. A vy víte, že my teď vyjednáváme o eh, rozpočtových eh, ustanoveních do budoucnosti, takže předpo, co předpokládáte eh, jako důsledky Brexitu eh, z rozpočtového hlediska? To je první otázka. Pak otázka námořní. Máte nějakou Ehm, představu, ehm, jak to bude vypadat v této oblasti regulační. Třetí věc. Perspektiva námořního sektoru. Ehm, to sektor bude mít budoucnost i v příštích letech. Je nějaká projekce třeba za 20 let, co se týče Eh, toho, jak, bude, jak to bude fungovat na moři. Máte nějaký scénář, co se bude dít? Eh, v souvislosti se všema otázkami, které tady padaly. Já bych chtěla slyšet odpověď. Thank you, Madam Chair. Um... Uh, uh, Děkuji vám, to byla řada dobrých otázek a já se vynasnažím um, na ně postupně odpovědět. Začnu panem Vimem van de Kampem uh, a jeho otázkou na azylanty a uprchlíky ze severní Afriky, kteří se plaví přes středozemní moře. My jsme zapojeni tím způsobem, že dáváme Frontexu informace o lidech, kteří jsou na moři. Snažíme se detekovat malá plavidla, která jsou na mořské hladině a předáváme tyto informace jak Frontexu, tak úřadům členských států, které eh, mají eh, pravomoce jednat v tuto chvíli. Eh, Rolí EMSA není reagovat přímo na ta plavidla, pouze sdílíme informace, které schromažďujeme a sbíráme eh, těmi nejlepšími nástroji, které máme k dispozici. Protože Frontex a eh, národní úřady nemají vybavení a nástroje k tomu, aby monitorovali eh, provoz na moři. A už došlo k několika případům, kdy monitorovací nástroje EMSA byly velmi ku prospěchu národním orgánům které na jejich základě eh, zareagovaly. Tím bylo zachráněno mnoho lidí, ale pak jsou jiné nešťastné případy, kdy lidé utonou. Každopádně děláme, co můžeme s těmi nástroji, které máme k dispozici. Vyvíjíme také eh, dronový systém. Už jsme vypsali tender na zapojení větších dronů, které by monitorovaly provoz, ale momentálně se tyto velké drony používají pouze pro vojenské účely a jejich cena je nesmírně vysoká. My jsme teď diskutovali s poskytovateli služby a snažili jsme se snížit náklady, abychom si mohli dovolit takovéto drony nakoupit, které by potom létaly nad mořem, ale zatím je nemáme. Spolupracujeme s Frontexem a e, FK, jak už jsem říkal, sdílíme s těmito dvěma e, agenturami všechny informace a spolupracujeme také s národními orgány Itálie, Řecka, e, Španělska a Francie, které potom mají odpovědnost za to, aby reagovali. Potom probíhá ve Středozemním moři projekt, který má na starosti italské námořnictvo. E, tam také poskytujeme pomoc a naše monitorovací kapacity, právě tak, e, jako e, dáváme informace EUNAFOR a Atalanta ohledně afrického rohu. Spolupracujeme se severoafrickými státy, to už několik let na projektu SafeNet 3 a teď začínáme s projektem SafeNet 4, což znamená, že spolupráce bude pokračovat další čtyři roky. Je na to vyčleněno 4 miliony euro. Rozšiřujeme tedy možnosti e, národních orgánů severoafrických zemí v oblasti námořní bezpečnosti, ochrany životního prostředí, monitoringu a to, jak nejlépe můžeme. Školíme tyto orgány, aby byly na stejné úrovni jako evropské země na pobřeží Středozemního moře. A výsledky jsou zatím tak slibné, že DG NIR eh, vyčlenilo prostředky na pokračování tohoto projektu. Z výsledky jsou tedy velice spokojení. A země od Maroka až po Jordánsko se také nadšeně účastní, protože v tom vidí přidanou hodnotu. Pak proběhlo několik konkrétních operačních akcí se Severní Afrikou. Například v Tunisku, kde jsme eh, aktualizovali náš systém a předali jsme jim ho. Takže i na severoafrické straně už je zlepšená možnost ochrany životního prostředí. A pokud je o námořnictvo, tak s tím máme pravidelné kontakty a spolupracujeme. Otázka plastů. To je velký problém globálně a je to velký problém i v evropských vodách, protože z lodí, ale i z břehu se dostává do moře celá řada odpadků různého typu a EMSA zatím nemá mandát. Možná v budoucnu ho bude mít. A potom proběhne spolupráce s orgány členských států, protože tady musíme reagovat, ten odpad sám od sebe nezmizí, musí se s tím něco udělat, abychom se těch plastů zbavili protože jsou škodlivé pro moře i pro život na pobřeží. Momentálně pracujeme na směrnici o přijímacích zařízení v přístavech, ta bude revidována. Tam spolupracujeme s komisí a e, máme už model v našem systému TETIS, e, který se teď jmenuje TETIS EU a tam je model pro to, jak by přístavy měly podávat hlášení. Každé evropské plavidlo musí nahlásit veškeré reziduální odpadky, které mají na palubě a ty budou předány tomu záchytnému zařízení. Nicméně ty odpadky v moři jsou a něco se s tím dělat musí. Průmyslový sektor už provádí testy, eh, hledá řešení, zjišťuje, jakým způsobem vyvinout nějaké požírače plastů, které by se nasadily do moře a lapaly plastové částice. Potom to jednotné okno. Tady je to velice politování hodné to spoždění. Už včera bylo pozdě spustit tento krok, protože je jasné, že přidaná hodnota tohoto systému by byla velká a snižovala by administrativní zátěž. Ta směrnice pochází z roku 2010 a přechodná doba běží, běžela do června 2015 a všechny členské státy splnily požadavky směrnice. Měly už své národní jednotné okno hotové, Nicméně nedostatkem tohoto národního okna je, že nekomunikuje s ostatními orgány, které jsou potřeba v námořním sektoru, což byl nedostatek toho systému. Takže teď jsme na žádost komise proběhly evaluaci těch národních jednotných oken v sedmi nebo osmi členských státech ty zprávy jsou teď hotové, už je má na stole komise, která také provede hodnocení toho, co by se mělo s tou směrnicí udělat, aby se dala rychleji a lépe implementovat. Spolupracujeme také s celními úřady, s průmyslem. Máme pilotní projekt e-manifest, ve kterém se snažíme hodnotit, jak jak nejlépe zapojit uhlíkový manifest do toho systému. Takže rád bych řekl, že už jsme skoro u cíle, ale stále ještě je před námi několik překážek. Například směrnice o celním kodexu, která vstoupila v platnost v roce 2016, má přechodnou dobu až do roku 2020. Takže některé členské státy eh, budou muset také zahrnout do systému a my nemáme nástroje, nemáme pravomoce k tomu říci, musíte to udělat. Takže tady musí parlament něco dělat. Můžu položit ještě krátkou doplňující otázku. To hodnocení té směrnice 69 lomeno 2010, to, to hodnocení jsme četli. A vy hovoříte o, o, o posádce, o kapitánovi a členo, členech posádky, kteří si stěžují na administrativu a byrokracii, eh, kterou ta směrnice vytváří. Nicméně on nedošlo k žádnému zlepšení, takže co s tou situací dělat? Protože je možné mít svůj vlastní systém, ale když ty systémy vzájemně nespolupracují, tak je to potom těžké. To je přesně. Uh, um o no to přesně jde. My musíme najít eh, způsob, aby t- zajistit, aby ty rozhraní mezi tím systémem dobře fungovaly, protože ti e, námořníci na lodi e, tam dávají informace, které dělají na papíře, takže to je dvojí práce pro ně. Um, Členské státy a národní single windows musí po, uh, zhodnotit uh, tak, aby to splňovalo požadavky směrnice, ale funguje to různě. V různých členských zemích mají různý přístup, vzhledem k tomu, že některé přístavy můž, mohou mít své vlastní systémy a nechtějí tam nic měnit. Uh, že my, EMSA, nemáme pravomoci říci, že musíte změnit, eh, revidovat svůj systém. Musí to být závazné právně. Pokud nerevidujete směrnici, tak my nemůžeme nic. Drony. Hmm, paní Meissner eh, ptala na ty drony. My pracujeme s drony aktivně. My jsme eh, mm, zadali různé typy služeb s těmi drony. Mm, máme 67 milionů ehm, na to. Máme řadu tendrů, poskytovatelů služeb. Musíme konfigurovat služby tak, aby splňovaly naše požadavky. Jak jsem řekl, jsou tady výzvy. Dnes jsou ty drony relativně malé. My se pokoušíme doplňovat monitorovací eh, schopnosti s různými senzory. Ta technologie se rychle vyvíjí, ale um, jsou poměrně značné. A to je limit těch služeb. My mm, můžeme poskytovat služby a máme členské státy, 15 členských eh, států, které mají zájem o tuto službu na doplnění existujících služeb a služeb EMSA, které poskytujeme. Výzva pro členské státy je v tom, že povolení letu musí přijít od národních orgánů. To není, že dělat EMSA. Takže národní orgány musí spolupracovat s, náro- s národními leteckými úřady, aby dali povolení. Chorvatsko je první, komu se to podařilo. Chorvatsko již dostává tuto službu. My toto službu členským státům poskytujeme, nemusí za to platit, je to testovací fáze a nyní se těšíme na to, že v budoucnu se objeví i další žadatelé, kteří potvrdí, že jejich eh, letecké úřady dávají povolení a to bude tedy další krok. Ehm, revize ehm, přístavních eh, přijímacích služeb probíhá, pak je tady otázka síry ve vzduchu, v moři. Already with our drones. We have... Ehm, mm, my máme eh, senzor, eh, který dokáže odhalit výpary z lodí, analyzovat Eh, ty výpary ten, mm, a zjistit, jaké palivo ta loď používá. Eh, síra eh, ve vodě to je složitější. Nemáme nástroje, abychom mohli monitorovat různé typy znečištění moře. Když se podíváte na mm, národní environmentální agentury, tak e, ty si berou vzorky, nemají ani satelitní monitoring. Nejsou tedy žádné nástroje na tento typ monitoringu. No, národní single window, e, double reporting, to už jsem říkal, je velká výzva. Je tady nedostatek spolupráce mezi národními orgány, musíme vyvíjet tlak na ně aby spolupracovali s ostatními lépe. Kopernikus. Jak jsem řekl, máme dohodu s DG Growth, aby mm, dohoda o službách Kopernikus do roku 2020 se 40 miliony eh, tedy nám umožnila eh, zajistit další satelitní technologii a máme stále více optických eh, obrazů. Mm, doposud jsme dostávali hodně eh, takových odrazů satelitních apertur, ale teď budeme dostávat i optické obrazy. Mm, pak tady byla otázka na překryv ve výzkumu. My se snažíme informovat národní orgány, vysoké školy a podobně, s nimi spolupracujeme. Tedy o tom, co děláme, také informujeme, že všechny výsledky našeho výzkumu jsou k dispozici na našich stránkách. Když to dokončíme, dáme to na naše stránky a pro ně to je přístupné. pan ehm, Tadyhle požádal kopii prezentace, které je k dispozici. Toxická mlha, eh, ta byla mm, blízko jeho jižního pobřeží, jeho východního pobřeží Anglie. Já jsem také četl zprávy. Nemáme nástroje zjistit, odkud to přišlo. Můžeme se pokusit to monitorovat eh, s těmi čichovými senzory, eh, ale nemáme senzory na nic jiného než síru, protože oni mají různé kvalifikace, ty a různé požadavky, že musíme vyvíjet různé e, jiné typy analytických senzorů, takže zase je tady omezení, protože ty drony nejsou tak velké. Mm, takže nelze zvyšovat tu zátěž příliš. Také do budoucna, když budeme monitorovat satelity, ekologické podmínky, tak to může také přinést přidanou hodnotu, protože skutečně to nemá limity. Brexit. Tak eh, nasloucháme eh, rozhovorům, které probíhají v Bruselu, ale nemůžeme se jich účastnit, protože to nám nepřísluší. Samozřejmě, že lidé mají obavy, protože třeba i v naší agentuře je 16 eh, Britů, kteří neví, jak to vlastně s nimi pak bude. A zatím to samozřejmě také probíráme s britskými orgány a eh, Británie je také z toho sklíčená, protože my třeba Spojenému království dáváme k dispozici mnoho informací z našeho pozorování, ale i v budoucnu i my budeme vlastně utrpíme, protože i Británie zase nám dává k dispozici třeba údaje ze svých systémů, čili obě strany vlastně budou negativně ovlivněny a tím pádem utrpí i ta ochrana životního prostředí a mořského prostředí. Například máme jedno asistenční depo, které je ve Skotsku. Není to tedy úplně, nebo je to tedy v tom Skotsku. A když by došlo k, nějakému, k nějaké nehodě, tak eh, tam byly tedy ty asistenční lodě v tom Skotsku. Takže to se bude muset nějak dořešit, možná vznikne nějaká dohoda, ale zároveň bude možné, možná, že tedy oni i nadále, nebo že nadále se budou moci navzájem poskytovat asistenci, ale budou se muset ještě změnit formálně ty podmínky. I další kolegyně Dali hovořila o Brexitu, o tom, jaký to bude mít dopad, eh, i třeba ta legislativa. Já si myslím, že Spojené království bude muset eh, předělat eh, veškerou svou legislativu, protože vlastně všechny směrnice, které dnes existují, si bude muset Británie nějakým způsobem bude, bude muset vlastně změnit svou legislativu, protože už tedy nebude spadat pod ty směrnice. Mm. Takže chci říct, že bude to mít určitě dopad na tu spolupráci mezi eh, zeměmi EU a Spojeným královstvím. Pak je zde takový nejnovější vývoj, ty projekty námořních dálnic a tak dále. Já si myslím, že doprava po moři zde zůstane, že bude navýšena a budou zde různé nové výzvy, ale také se objevují nová řešení, některá se objevují rychleji, některá pomaleji. také stále častěji diskutujeme o různých lodích, které budou ovládány na dálku, autonomní lodě, ale to ještě bude muset počkat, protože nejprve se musí vyřešit eh, spoustu jiných věcí. A zejména se to týká těch mezinárodních vod, protože pokud, pokud to budou ty teritoriální vody, tak tam už Eh, se eh, začíná, například eh, jeden příklad je jedna kontejnerová loď, která bude se plavit mezi nějakou továrnou a mezi tím, pří, pří, mezi tím přístavem. A oni už tedy začnou, i když se začátku tam bude posádka, to znamená, že vlastně mm, nejprve to bude takto zkoušeno, nikdy nevíme, za jak dlouho už se dostaneme k těm autonomně řízeným lodím ale zcela jistě to je budoucnost. Jedna uh, krátká doplňující otázku paní Meissner. Ano, takže já to řeknu anglicky. Je, padla zde jedna otázka, na kterou jste asi nezodpověděl. Hovořil jste o nějakém tom produktovém katalogu, který se týkal projektu Copernicus. To znamená, co v tom projektovém katalogu? Tam jsou ty výsledky, nebo můžete o tom pohovořit? A ještě pak eh, otázka, která se týkala Brexitu. Jak to bude třeba s Norskem? Nebo jak je to s Norskem? Protože víme, k čemu dochází třeba u pobřeží Norska, takže můžete pohovořit i o Norsku, i když to tedy není členský stát EU, mohl, můžete Protože možná je to určitá inspirace nebo řešení i pro situaci Spojeného království. Děkuji za tyto dodatečné dotazy. Takže ten katalog Kopernikus, tam jsou, to je vlastně seznam všech služeb, které nabízíme. Je to určitý, určité komplexní popisy všech našich úkolů chystáme nový katalog, který se teď připravuje a nevím, nemohu ještě zatím předjímat, jak to bude vypadat. Ale ten stávající katalog naleznete na našich webových stránkách, je tam k dispozici. Norsko. Norsko je země evropského eh, prostoru volného obchodu. Mm, monitorujeme pobřeží, spolupracujeme s nimi, je to, nebo my je bereme jako členský stát EU. Takže to je všechno. Děkujeme, pane Mili, děkujeme za e, odpovědi na všechny otázky, že jste se také udělal čas, abyste nám konkrétně vysvětlil, jaké jsou výzvy před touto námořní agenturou a také eh, mm, vy jste řekl, že to teprve začíná, ta digitalizace. Eh, Mm, možná už nejenom auta, ale i lodi budou bez řidiče. A jaké to eh, bude mít důsledky, jaké budou mít důsledky ty eh, pohyby populace, noví uprchlíci a tak dále. Ehm, hlavní ale otázka je otázka rozpočtová. Vy jste to řekl dobře, vy máte osoby, mm, městnance, ehm, kteří se obávají svoji budoucnost, že jsou to Britové současně, ale agentura záležitostí evropskou a proto se musí ehm, všechny země zavázat, aby podpořili vaši agenturu. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišli a můžete se spolehnout na náš výbor, že budeme spolupracovat dál. E, ty výzvy jsou před námi, jsou obrovské. A mm, lepší planeta a také, aby e, na moře zůstalo zachováno pro budoucnost. E, jenom připomínám, než skončíme, že se sejdeme v 15 hodin 20. 5. září. Pokud nemáte eh, námitky nebo nějaké další připomínky,